So, dear... Takže, milí kolegové, vítám sekretariát, který se snaží udržet nás naživu. Vítám také technický tým, který se snaží udržet nás naživu. A děkuji vám mnohokrát za práci, kterou pro nás děláte. A, e, e máme tady ke um, setkání, zasedání ještě zítra, máme je dnes a děkuji mnohokrát našemu týmu, že nám připravil podmínky pro to, abychom se mohli sejít i v tak komplikované a složité době a můžeme, že můžeme pokračovat v našich schůzích. Ve vašich podkladech si můžete přečíst i v DG News, že je tlumočeno do francouzštiny, němčiny, italštiny, řečtiny, angličtiny, španělštiny, češtiny, maďarštiny, polštiny a rumunštiny. Toto zasedání je webstreamováno Eh, čili eh, lze sledovat naše zasedání na internetu, na stránkách, na webových stránkách kontu. Měli bychom schválit doporučení koordinátorů z jejich setkání 13. října, eh, pardon, 1. října, které byly rozdány 13. října a nedostaneme-li žádné námitky do konce tohoto zasedání, budou tato doporučení považována za schválená. A pak bychom měli schválit zápisy ze schůzy z 3. září, 28. září a 1. října. Takže nyní začneme bodem 4 naší agendy, to se týká výroční zprávy OLAFu, potom bod číslo 5, Eh, výroční zpráva dohlížecího výboru nad OLAFem, bod 5 a bod 6 je stanovisko dohlížecího výboru OLAF, eh, co se týče odmítnutých případů OLAFem, vyšetřování, tedy odmítnutí vyšetřování týkající se členských států a jiných evropských institucí. A eh, Teď bych mezi námi nadálko přivítala pana Vile Itela, generálního ředitela OLAFu. Doufám, že mě slyšíte. Ano, a já doufám, že i vy slyšíte mě. Ano, báječně. Výborně. Máte slovo. <laughs> Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mne pozvali, abych před vámi dnes promluvil a představil vám výroční zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům za rok 2019. Omlouvám se, že se nemohu osobně před vás dostavit. Víte, jak velice si vážím vaší podpory a vždy vítám možnost poskytnout co možná nejvíce informací a jsem přesvědčen o tom, že budeme pokračovat v našich plodných diskusích i po krátké prezentaci této výroční zprávy OLAFu z roku 2019. Poprosím o e, slide 2. Každoročně vyšetřování operace OLAFu eh, vedou k doporučení, aby se vrátili miliony eur ze strany podvodníků. A rok 2019 nebyl žádnou výjimkou. 181 završených vyšetřování OLAFem během tohoto roku vedlo k 254 doporučením eh, příslušným národním a evropským úřadům za cílem navrátit vracení více než 485 milionů eur do evropského rozpočtu. Zahájili jsme 223 nových vyšetřování během roku 2019, tak že je vidět, že náš boj proti podvodníkům pokračuje. Doufám, že můžete vidět ty slajdy. Doufám, že teď vidíte slide číslo 3. nadnárodní povaha naší práce nám umožňuje mm, mapovat vývoj v trendech podvodů a mezi těmi v roce 2019 bylo tajné dohody a manipulace veřejných zakázek, přeshraniční schémata, eh, která stěžují odhalování, časté zacílení projektů ve třetích zemích, pokračující zacílení na mm, fondy ve výzkumu, pašování a padělání eh, za eh, použití přeshraničních sítí. Všechny tyto trendy ukazují, že evropské finanční zájmy jsou ohroženy podvodem jak ve výdajích, tak v příjmech. A já bych rád dal několik příkladů, Eh, případů, které jsme završili v roce 2019 v obou těchto oblastech. Eh, dovolte, abych začal s podvodem, který se týká výdajů eh, evropských fondů. V roce 2019 Evropská unie vydala zhruba 148 miliard na veliký záběr projektů a programů. Většina z nich byla řádným způsobem a efektivně využita. E, i když e, určitý počet případů, které byly završeny Olafem v roce 2019, zdůrazňují široký záběr, jakým se snaží podvodníci mm, e, ukrást peníze daňových poplatníků v Evropě. Slide 4. Tady jeden případ ukazuje, jak, zadá, jak proces zadávání zakázek a veřejné, nabídk, veřejná nabídková řízení mohou být zneužita a zmanipulována. Olaf eh, zahájil vyšetřování eh, týkající se podvodných obchodních vztahů mezi společnostmi pracujícími v textilním průmyslu. Olaf eh, odhalil, že tyto společnosti měly, uzavíraly tajné dohody, aby získali pletu, ple, pletací stroje a, a vyháněli jejich ceny nahoru tak, že celý proces byl vlastně podkopán už od začátku. Olaf završil všechny čtyři vyšetřování a přitom um, uh, udělal finanční, poskytl finanční doporučení pro obnovu 3,3 milionů eur. Uh, obrázek 5 Olaf také vyšetřuje případy, které se týkají příjmu Evropské unie. Například v roce 2019 Olaf identifikoval ztrátu v hodnotě 250 milionů eur prostřednictvím již známého podvodného schématu týkající se podhodnocování textilů a obuvy dovážených z Číny. Olaf propočítal, že Absolutní ztráta díky tomuto schématu dosáhla 2,75 miliard na clech, eh, včet, a, včet, a když se k tomu přidají ještě ztráty z cel, tak je to dvakrát tolik. Olaf velice tvrdě pracuje s celními úřady eh, všech členských států, aby se skoncovalo s takovýmito typy podvodu. Eh, obrázek 6 Padělání je další oblast, kde byl Olaf velice aktivní v roce 2019. Jeden významný případ v roce 2019 se týkal kuličkových ložisek. Kuličková ložiska jsou jednoduchá, i když mechanicky tvoří zcela zásadní součástku, která je zapotřebí eh, v průmyslu a používá se ve všem, počínaje auty až do praček. I když padělá na kuličková ložiska mohou být tedy eh, velikým rizikem pro naši bezpečnost. Paní předsedkyně se omlouvá. Musím vás přerušit. Měl byste vědět, že naši členové bohužel nevidí vaše obrázky, protože pracujeme v modu remote, čili eh, členové posla, poslanci nejsou v místnosti, takže bohužel nemůžu, nemohou vidět eh, tyto slajdy slajdy. Bylo by velice milé, kdybyste nám je mohl poskytnout, tam je pošleme naši členům. Já se jenom omlouvám, že jsem vás přerušila, protože se vždycky odkazujete na ty slajdy, které nemohou eh, poslanci vidět. Dobře, děkuji, ale já se každopádně pokusím vždycky vysvětlit ty obrázky. Eh, takže kuličková ložiska Eh, eh, jsou velice obtížně vysledovatelná, eh, když ne, pracu, ne, nefungují systémy včasného varování. Tentokrát jsme na základě podezřelých vývozců z Ázie mohli dát hlášku příslušným celním úřadům v členských státech, kdy tato ložiska dorazí a podařilo se nám zadržet šest tun padělaných kuličkových ložisek v deseti členských státech. V roce 2019 naše tedy výroční zpráva a jeho kapitola se hlavní se soustředí na rostoucí číslo vyšetřovaných případů souvisejících s ochranou životního prostředí, eh, protože tady nedochází jenom ke ztrátě peněz a k podvodu, ale také k poškozování evropského úsilí pro boj proti klimatickým změnám, pro ochranu biorozmanitosti a pro zabezpečení zdraví našeho obyvatelstva obyvatelstva, podniků i životního prostředí. Jeden případ může být vzorem pro, příkladem pro další. Jeden projekt prostě eh, předstíral zlepšení vody a čištění odpadních vod eh, a mm, to se stalo v jedné rumunské lokalitě. Eh, která tady chtěla vyprat špinavé peníze společnost, která získala eh, kontrakt, tuto zakázku, to získala na základě sfalšovaných dokumentů, eh, která prostě lhaně, vylhaně tvrdila, že na takových projektech pracovala v minulosti a vytvořila fiktivní joint venture, aby byla jaksi zastřešena fiktivně německou společností. A jakmile tato společnost dostala peníze, tak se na, tak prostě opustila ten projekt a nechala prostě tu komunitu, tu lokalitu bez jakékoliv práce a došlo ke ztrátě 6 milionů eur z evropských fondů. Olaf také pracuje na objevování a rekonstruování cest, kterými se pašuje plastový odpad ale také, jak se pašují ohrožené druhy rostlin a zvířatů. V roce 2019 například OLAF propojil své síly s celními úřady a policií a s Europolem, aby zamezil nelegálnímu obchodování s úhořem skleněným, což je cosi jako delikatesa na Dálném východě a za kilo se platí až 4 tisíce eur. Uhoři platí k ohroženým druhům a e, hrozí, že zmizí z našich řek, zejména e, když mláďata těchto úhořů jsou loveny e, za účelem jíd snědění. V nedávných letech organizované mm, zločinecké skupiny mm, propašovaly miliony takových skleněných úhořů z Evropské unie do Ázie pro jaksi spotřebu. A je Teď vám dám také některé příklady. Každý rok Euro, OLAF eh, vyšetřuje případy a v roce 2019 bylo těchto případů 28. Některé z nich se staly i kdy eh, se staly nebezpečnými, i když vidíme, že tady došlo eh, pouze k selhání několika málo individuí, když vezmeme mm, v potaz eh, celý eh, veškerý počet eh, těchto úředníků. Uh. 28 případů je jen žádná celá 0,07%, ale jakékoliv případy, kde veřejní úředníci kradou v systému, který je zaměstnává, je prostě příliš. Jak už jsme mluvili, eh, tak eh, zpráva OLAFu za rok 2019 ukazuje, že úroveň obvinění na základě doporučení OLAFu je okolo 39% napříč EU, takže to se rozhodně dá zlepšit. Národní orgány dávají celou řadu důvodů, eh, proč ne vždy vyhoví doporučením OLAFu. Národní orgány si například mm, mohou myslet, že není dostatek důkazů, které by případ podpořili, nebo že daná věc, kterou Olaf zjistil ve své výsledné zprávě, nepředstavuje trestný čin, nebo že už je daná věc eh, promlčená v příslušném členském státě zásadní způsob, jak se snažíme zlepšit následné činnosti po našich doporučeních, je posílit spolupráci a koordinaci s národními úřady proti podvodům a s dalšími orgány, jako je Eurojust a Europol. A snažíme se je zapojit do našich vyšetřování dříve. To znamená, že je výrazně méně pravděpodobné, že vyšetřování OLAFu se budou muset opakovat na národní úrovni, aby se eh, schromáždily důkazy, které jsou přípustné u soudu. Někdy se nás lidé ptají, jaký by byl dopad na rozpočet EU, kdyby OLAF neexistoval. Na tuto otázku je prakticky nemožné odpovědět. Zvažte ale, že eh, ten celkový finanční dopad nesrovnalostí, které odhalil a vyšetřil eh, OLAF, je ve srovnání s národními orgány eh, asi takovýto. Plnou analýzu najdete ve zprávě OLAFu, ale na slajdu vidíte ta základní čísla, která se týkají Eh, tradičních vlastních zdrojů a v rámci sdíleného řízení i soudržnosti a přírodních zdrojů. V oblasti tradičních vlastních zdrojů mezi lety 2015-2019 eh, doporučení OLAFu byla 1,25 eh, TOR ve srovnání s žádná celá 98 za všechny členské státy. To znamená, že za toto období finanční doporučení OLAFu byla větší než celkový finanční dopad vyšetřovacích a kontrolních aktivit členských států. V oblasti sdíleného řízení, promiňte, výpadek zvuku, Olaf doporučil eh, navrácení žádná celá 41 všech pladeb a to bylo 21,5 eh, celkového finančního dopadu aktivit ve členských státech. Tato čísla ukazují skutečný význam práce OLAFu. Ukazují také, že musíme dále pokračovat a dále zlepšovat naši práci. Zásadní způsob, jak toto OLAF může udělat, je co nejblíže spolupracovat s našimi partnery ve členských státech a v Evropě, jako eh, je například nový Evropský úřad veřejného žalobce. EPO eh, bude skutečně přelomová změna v naší práci. Eh, umožní nám dále bránit finanční zájmy EU. Má totiž možnost nejen vyšetřovat přeshraniční podvody, ale také po vyšetřování Eh, zahájit trestní stíhání. Potřebujeme tedy oboje, silný OLAF i silné EPO, které bok po boku bojují proti podvodům. Práce v roce 2019 na přeskumu nařízení o úřadu OLAF je zásadní. Eh, cílem tohoto přeskumu, jak víte, je především zajistit, že OLAF je schopen spolupracovat s EPO a odhalovat a vyšetřovat podvody napříč EU. Při této příležitosti chci poděkovat členům výboru KONT za vaši podporu v této oblasti. Věřím, že se již brzy dohodneme. Nakonec chci také rychle zmínit klíčovou roli OLAFu ve tvorbě nové strategie komise pro boj proti podvodům, která byla přijata v roce 2019. Ta se soustředí přímo na posílení analýzy dat o podvodech, a e, na korporátní dohled nad řízením rizik v oblasti podvodu. OLAF zde bude v obou oblastech velmi aktivní, protože lepší řízení rizik je také zásadní součástí boje proti podvodům. Na závěr jen velmi rychle něco řeknu o budoucnosti. Rok 2019 e, byl rokem, kdy jsme se zamýšleli nad tím, jak OLAF může čelit své tři, svému třetímu desetiletí práce, eh, jak zajistit flexibilnější reakce na výzvy budoucnosti. Od letošního června vznikla nová interní organizace, která nám toto umožní. Tento rok byl také zásadně odlišný od ostatních. Práce OLAFu dále pokračuje, jak jen může, v průběhu koronavirové pandemie. Část této práce byla pandemí přímo ovlivněna. Pracovali jsme s dalšími agenturami na národní i evropské úrovni a řešili jsme například import falešných roušek, dezinfekce a dalších zdravotnických produktů, které se pandemie týkají. V budoucnu se budeme soustředit na to, abychom se všichni dokázali po pandemii vrátit zpátky jak z hlediska ekonomického, společenského i ekologického, a to co nejrychleji. Plán oživení EU bude znamenat, že evropské fondy budou použity intenzivněji než kdy dřív a pomůžou našim společnostem e, zase stát pevně na svých nohou. Role OLAFu, e, tedy zajistit, že tyto peníze jsou správně využity, bude důležitější než kdy dřív. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se omlouvám za ten problém se slajdy. Samozřejmě by to pomohlo, ale doufám, že jste mé prezentaci rozuměli i tak. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Vile. Já jsem eh, dnes opravdu zjistila hodně o jídle, protože zajímavé bylo eh, nejen to, co jste nám řekl o Olafu, Nikdy jsem nevěděla, že úhoř skleněný je speciální delikatesa, kterou tolik lidí má rádo. Děkuji mnohokrát za vaši práci, eh, kdy chráníte i úhoře skleněné a řešíte důsledky eh, toho, kdy se eh, s nimi dějí nepravosti. Teď bych ráda přivítala Jana Muldera. Jane, slyšíte nás? You have the floor. Ano, vidím a slyším vás. Máte slovo, vítejte. Velice ráda vás vidím. To je vzájemné. Pokud jde o dozorčí výbor, Rok 2019 byl rokem, kdy došlo k velkým zlepšením. Byl to první rok v existenci výboru, který existuje již skoro čtyři roky, kdy jsme měli sekretariát, který byl, který stoprocentně eh, naplnil všechna svá volná pracovní místa, což byla velká úleva ve srovnání s předchozími lety, kdy naše práce trochu vázla kvůli nedostatku personálu. V těch předchozích zprávách tam se neustále opakovalo to, že vztah s Olafem, s generálním ředitelem, není optimální. A nyní také můžeme říct, že se to velice zlepšilo. My jsme dost otevření, pokud jde o některé názory, které se lišily, ale pracovali jsme na tom a i když nebylo možné vyřešit všechno v roce 2019, tak jsme jednali o našich problémech v dobré atmosféře a myslím, že nyní jsme na dobré cestě k řešení problémů. Zavedli jsme nové pracovní vztahy, které jsou uspokojivé pro obě strany a nyní dochází k přeskumu ze strany právní služby, ale jsme na dobré cestě. Také dochází k aktovnímu zapojení v revizi nařízení 883. Už jsme viděli výsledek. Některé důležité body výboru byly přijaty a jsme vděční Evropskému parlamentu, že podpořili dozorčí výbor v některých důležitých bodech. Podle nařízení máme řadu povinností a ty povinnosti jsou uvedeny v tom nařízení a my se snažíme je dodržovat co nejlépe. V první řadě samozřejmě, jako vždy, my poskytujeme stanovisko k kročnímu rozpočtu OLAFu a jako vždy my jsme podpořili OLAF. My si myslíme, že pokud OLAF chce řádně fungovat, potřebuje řádný rozpočet a my si myslíme, že pokud se zvyšuje eh, rozpočet Evropy, tak se zvyšuje i riziko podvodů a proto by rozpočet Olafu neměl být krácen, naopak trochu zlepšen, tak aby eh, byl adekvátní k plnění těch svých úkolů. Pokud jde o trvání šetření, když vyšetřování trvá déle než 12 měsíců, tak to musí být reportováno dozorčímu výboru. Takový tento způsob vykazování byl v minulosti hlavním zdrojem neschod s Olafem, ale jak jsem říkal, myslím, že jsme našli způsob soužití a v tuto chvíli jsme spokojeni s těmi výsledky. Každý měsíc obdržíme od OLAFu zprávu ohledně těch šetření, která trvají déle než 12 měsíců. Máme přístup k dokumentům a ve výroční zprávě uvidíte první analýzu těch případů, které trvají déle než 12 měsíců, 18 měsíců, 24 měsíců a tak dále. Potom v nařízení je také stanoveno, že musíme reportovat o uplatňování procesních záruk ze strany OLAFu. Opět dosáhli jsme dohody s OLAFem, že by OLAF měl v této oblasti podávat zprávy. V tomto případě každých šest měsíců obdržíme od OLAFu zprávu o všech stížnostech, které obdržel a máme plný přístup k dokumentům a v nadcházejících jednáních to potom projednáme a dospějeme ke stanovisku, jak se Olaf vypořádal s těmi stížnostmi a v té zprávě se dočtete, že jsme spokojeni s tím, jak v roce 2019 se Olaf vypořádával se stížnostmi ohledně procesních záruk. Potom máme právo vydávat zvláštní zprávy my pracujeme na řadě zpráv a o té první zprávě slyšíte na tomto zasedání od mé kolegyně Graziny Stronikovské. To bude zpráva o těch zamítnutých případech. Pracujeme na dalších zprávách, pracujeme na, na zprávě eh, v těch případech, kdy to doporučení nebylo přijato nebo neřídil se jim daný členský stát, to vyvolává velké obavy pro dozorčí výbor. Myslím, že to číslo v té výroční zprávě pro rok 2019 těch nebo z té výroční zprávy za, z roku 2018 tam to pokleslo z 53 na 36 a my analyzujeme, jak tomu došlo a brzy obdržíte zprávu i o tomto. Pokud jde o další zprávy, tak my pracujeme také na speciální zprávě o případech, které trvají déle než tři roky. To si myslíme, že je dost dlouhá doba a opět vyšetřujeme, proč tomu tak je. Obecně jako dozorčí výbor chceme být otevření vůči všem institucím. To znamená, že když obdržíme pozvánku, abychom přišli do vašeho výboru, tak to vždy rádi přijímáme toto pozvání. A stejně je to, když obdržíme pozvání od rady. Myslíme si, že bychom měli být co nejotevřenější a tak můžeme co nejlépe zajistit nezávislost OLAFu. S OLAFem samotným, já už jsem se vyjádřil k těm vztahům s generálním ředitelem, jsme rádi, že téměř na každém zasedání dozorčího výboru generální ředitel poskytuje přehled těch záležitostí, které pro něho byly důležité v těch předchozích měsících. Setkáváme se desetkrát ročně a téměř na všech těch zasedáních je generální ředitel přítomen. Máme také kontakt s Evropským účetním dvorem. Čas od času se setkáváme také s úředníky komise a také i s komisařem samotným. A také sledujeme jednání s EPP o, Takže pro nás je vždy zásadní ten vývoj vztahů mezi OLAFem a EPO. Aktivně jsme se účastnili také diskuzí o revizi 883 toho nařízení jsme velice rádi, že v tom současném návrhu nařízení bylo přijato, že ten dozorčí výbor by měl mít přístup ke všem záležitostem, které jsou potřeba pro plnění jeho úkolů. To se zdá logické, ale bylo to v minulosti bodem sporů, takže doufám, že jsme to nyní vyřešili tím, že jsme to dali do toho nařízení samotného a také si myslíme, že je důležité, abychom znovu otevřeli diskuzi o umístění sekretariátu. V tuto chvíli je sekretariát součástí PMO v komisi a zkušenosti ukázaly, že to není ta ideální lokace. Takže v tuto chvíli uvažujeme o tom, jak bychom to mohli zlepšit tím, že bychom měli jinou lokalitu a možná doufejme přímo v OLAFu za určitých podmínek. Vážená paní předsedkyně, my jsme otevření, rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy a s vaším svolením bych chtěl předat slovo kolegyni, která bude hovořit o speciální zprávě. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Jane. A budeme nyní pokračovat s paní Gražinou Stroníkovskou. která přednese stanovisko, které je, myslím, v bodě 6, ano, a to se týká případů odmítnutých Olafem. Takže prosím, paní Staroněkovská, slyšíte nás? Zkuste se. Zkuste obnovit své spojení. We see oh, something, if you can hear us, you have to select the right camera. Slyšíte-li nás, prosím pěkně musíte si stisknout tlačítko na pravé straně, pravou kameru. Ah, wonderful. Now it becomes better. <laughs> Teď už je to lepší. Výborně. Vidíme vás, ale teď byste ještě měla stisknout tlačítko mikrofonu, abychom vás slyšeli. Uh, Prosím, eh, pěkně stiskněte tlačítko mikrofonu, abychom vás slyšeli. Excuse me, can you hear me? Hello, can you hear us? Hear me.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 technical problems. Omlouvám se za technické problémy. Paní předsedkyně, vážení poslanci, eh, Stanovisko našeho výboru se týká 60 případů <clears throat> od roku 2014 a do roku 2016. Nejprve v našem stanovisku zdůrazňujeme, že generální ředitel Olafu eh, vlastně eh, neinformoval o tom, zda eh, se nějaký případ odmítne či nikoliv. Čili je třeba podívat se na to, jakým způsobem sbírá OLAF všechny informace, než se rozhodne odmítnout vyšetřování takového případu týkající se členského státu nebo evropských institucí. Eh, v naší analýze jsme neověřili, zda rozhodnutí odmítnout individuální případ byl skutečně ospravedlněný a odůvodněný. Toto stanovisko se týká eh, hodnocení šesti kritérií eh, v těch 60 případů a sice porušení výběrového postupu, zdroj informací, odhad, pardon, um, hodnocení aktivit, které dělal OLAF, důvody pro odmítnutí případu a v neposledním případě také informace o předání eh, dotyčného případu buď instituci a nebo členskému státu, kterého se to týká. Eh, Eh, naše stanovisko, stanovisko dohlížecího výboru, eh, konstatuje nedostatek informací. Eh, v současné době prostě nemáme dostatek informací, proč nějaký případ byl odmítnut a my se domníváme, že to by mohlo ohrozit zásadu nestranosti, ale také nezávislost OLAFu. Abychom zdůraznili, transparentnost a odstranili slabiny tohoto procesu. Vypracovali jsme osm doporučení, které jsme zaslali generálnímu řediteli. Tato doporučení by měla zaručit soulad s dobrou administrativní funkčností plné využívání kompetencí OLAFu eh, při mm, dodržování příslušných regulí, eh, potom reagování v případě jakékoliv odchylky a také povzbuzení Olafu, aby plnil aktivní roli a měl konzistentní přístup aby jed, pojednával s podobnými případy stejným způsobem. Aby se tady odstranila ta nejasnost, proč určité případy bývají odmítnuty. E, e, jménem našeho výboru lituji, že musím konstatovat, že od roku 2014 do roku 2016 tady mm, došlo vlastně e, k nedostatkům ale na druhé straně Olaf už implementoval sedm našich doporučení a je třeba, aby se uskutečnilo ještě další naše doporučení, která se eh, týkají nedostatku Olafu. Ráda bych ještě řekla, že dohlížecí výbor tady vidí, že existuje nedostatek personálu i v naší funkci. Česká kabina se omlouvá, protože zvukový přenos není kvíli, příliš kvalitní. Eh, eh, tady jsme měli právě díky nedostatečnému počtu eh, pracovníků možnost odhalovat více případů. Všechny důvody vlastně už také zmínil pan předseda a i my jsme se o nich zmiňovali v našich předešlých výročních zprávách. Poté, co jsme diskutovali návrh stanoviska OLAFu, to stanovisko bylo zveřejněno tento rok. A dodatečně k tomu, co řekl předseda dohlížecího výboru před chvilkou, mm, my doufáme, že budeme pracovat na dalším stanovisku týkající se spolupráce se členskými státy a evropskými institucemi. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. To byl velmi zajímavý příspěvek. Já se teď, já teď dám slovo Tomáši Zdechovskému, který je eh, zpravodajem pro OLAF. Slyšíte nás, Tomáši? Ano, já vás slyším, my vás také slyšíme. Výborně. Je výborné, jak je tohle zorganizované a jakou odvádíte práci v téhle těžké době. Zdravím vás z České republice kde koronavirová situace velmi špatná. Já normálně pracuji v nemocnici, ale dnes mám volnou středu a jsem moc rád, že s vámi mohu mluvit o tomto důležitém tématu. Eh, zdravím vás, chci také poděkovat eh, řediteli OLAFu a dozorčímu výboru za vaše doporučení. Jsem velmi rád, že po šesti letech vidíme, eh, že dochází k reálnému dialogu mezi dozorčím výborem a OLAFem. Myslím, že pan ředitel výrazně zlepšil situaci OLAFu. Jak víme, eh, poté, co OLAF ukončí svá vyšetřování, doporučuje činnost evropským institucím a členským státům. A členské státy eh, následně obvykle začínají trestní stíhání dochází k návratům peněz či jiným disciplinárním postihům. Rozsah potenciálního efektu eh, OLAFu na evropské, eh, na evropské investice mezi lety 2010 a 2018 OLAF doporučil návrat téměř 7 miliard eh, eur z evropského rozpočtu. To je obrovská částka, je to výborné a já si myslím, že, pane řediteli, vy můžete opravdu poblahopřát svému týmu. Odvádí skvělou práci. Mám uh, krátké otázky. Za prvé, OLAF monitoruje následnou činnost po svých doporučeních v členských státech a snaží se pochopit, proč uh, národní soudní orgány odmítají tolik doporučení OLAFu jaký je v tomto vývoj, co se týče implementace doporučení v členských státech. Další otázka. Eh, vyšetřující pravomoci OLAFu eh, mu neumožňují sbírat eh, konkluzivní důkazy trestní činnosti. Takže jak můžeme situaci zlepšit? Jaký je další krok? Aby poté, co žalobci Eh, obdrží zprávy OLAFu, eh, nemuseli znovu vše dělat znovu. A v neposlední řadě eh, OLAF uzavřel vyšetřování týkající se pana Kravčuka, který následně byl požádán o to, aby rezignoval ze své funkce předsedy v EHSV. Pan Kravčuk byl znovu nominován pro období 2020 až 2021. A to navzdory pokračujícímu eh, vyšetřování eh, z hlediska rozpočtových orgánů. Jsou zde nějaké kroky, které zde mohou, může přijmout OLAF? Děkuji mnohokrát a přeji vám eh, mnoho štěstí a pevné zdraví. Děkuji, Tomáši. Já poprosím pana Vile Itele, za, eh, o odpověď na otázku pana Zdechovského a pak dáme slovo eh, paní Kateríně Činiči. Mr. Itala, you can press the speak button. Pane Italo, zmáčkněte prosím tlačítko speak. Slyšíte mě? Ano, teď vás slyšíme. Děkuji, to jsem rád. Děkuji mnohokrát Tomáši za vaše otázky. Eh, implementace našich doporučení je eh, na míře 39 O tom jsme mluvili na našem posledním zasedání. Nejdůležitější je, aby eh, se zlepšila situace v členských státech. Co můžeme zlepšit my, je, abychom byli v přímém kontaktu s eh, veřejnými žalobci. A to v současnosti děláme. Já osobně jsem zodpovědný za dohled na členskými státy a zaměřuji se především na země, které jsou velmi důležité, kde panují nějaké problémy Eh, nebo v případě zemí, na které se nevztahuje EPO. Eh, protože samozřejmě eh, jsou země, kde bude brzy začít, začínat působit EPO, ale v některých zemích nikoliv a OLAF zde musí být velmi opatrný v případě, kdy se rozhodnou nestíhat naše případy. My Chceme, aby naše případy byly trestně stíhány. A v případě, že žalobci eh, a státní zástupci mají pocit, že je s naším doporučením něco špatně, musíme o tom vědět. A co se týče vaší poslední otázky, co eh, můžeme dělat s případem EHSV? To je teď případ u soudu, který se stále řeší, takže já k tomu nemůžu nic říci. My jsme odvedli svou práci a uzavřeli jsme náš případ a dali jsme jasná doporučení. Teď už to musí řešit někdo jiný. Děkuji mnohokrát. A teď dostane slovo paní Katerina Kiniči. Katarina, can you hear us? Slyšíte nás? Výborně, už to funguje. Děkuji mnohokrát. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Děkuji vám za zorganizování tohoto velmi důležitého zasedání. To je pro náš výbor velmi důležité a zvládli jste to navzdory těm současným obtížím. Jsem ráda, že se všichni účastní. Chci poděkovat panu Mulderovi a panu Italovi. Pan Ital zmínil eh, konkrétní případy a také ilustroval důležitost práce OLAFu a jsem velmi ráda, že jsem mohla eh, přispět k novému nařízení o úřadu OLAF. Já chci také poděkovat panu Marinesku a dalším kolegům, kteří se mnou eh, pracovali na tom, abychom dosáhli našich zásadních cílů, tedy aby OLAF měl potřebné nástroje. Jejich zásadním cílem je stále efektivnější monitoring eh, evropských příjmů a výdajů. A myslím, že na tom budou dále pracovat společně s úřadem Evropského veřejného žalobce. Tento úkol je důležitější než kdy dřív, protože nyní všechny země čelí koronakrizi. Musíme tedy zajistit, že Evropská unie bude eh, odvádět dále svou práci a že bude dále přispívat dalším generacím v EU. Musíme také zajistit, že jakékoliv financování eh, se soustředí na své hlavní cíle a že e, u něj nedochází k jakýmkoliv podvodům, není zapojen organizovaný zločin. Pan Itala už vlastně odpověděl na mou první otázku. Ta se týkala právě doporučení e, navrácení financí e, u dvou zemí. Ráda bych se ale vrátila k jedné věci, kterou jste řekl. OLAF i další úřady řeší podvody a zvýšené riziko podvodů. Víme, že existují rizika například eh, v programech týkajících se životního prostředí. Do tohoto v rámci zelené dohody Evropa plánuje masivní investice. Stejně tak je rizikový Eh, sektor zdravotnictví, především v oblasti koronakrize. Zde se otevřel další prostor pro zneužití. Chci se tedy zeptat, bude mít toto nějaký dopad na priority vyšetřování OLAFu, tento kontext nových krizí? A ještě jedna věc, jestli mohu. Víme, že musíte eh, spolupracovat s eh, Evropským veřejným žalobcem a že v současnosti vlastně tato spolupráce vzniká, máte společně dohody, ale zajímalo by mě, jestli eh, v těchto dohodách jsou obsaženy i prioritní oblasti pro OLAF, kde je největší riziko podvodů a kde může docházet k největšímu návratu zdrojů. Já svůj příspěvek teď uzavřu, abych nebrala čas jiným kolegům, ale chci jen říci, že pevně věřím, že Olaf si zaslouží potřebnou podporu, aby mohl dále vykonávat svou extrémně důležitou práci, která je zásadní pro zájmy Evropské unie. A považuji za velmi uklidňující, že eh, pracujete s dozorčím výborem a já věřím, že tato spolupráce vám také umožní lepší spolupráci s eh, úřadem EPO. Děkuji. Rina, ich darf jetzt Martina Dlabaj. Mnohokrát děkuji a nyní požádám o slovo Martinu Dlabajovou. Doufám, že je připojena. Martino, slyšíte nás? Dobré odpoledne. Moniko, doufám, že se vám daří dobře a že jste zdravá a všichni jste zdraví. Je hezké být s vámi a alespoň eh, virtuálně s vámi oslavit dnešní státní svátek v České republice. Gratuluji, pane řediteli, k té výroční zprávě a, a k tomu, že se posouváte do třetího desetiletí. Já se zaměřím na některé body té výroční zprávy. Nejprve jenom ze zvědavosti, já jsem členkou výboru INTE a zajímá mě to využívání těch nejnovějších technologií, jako je umělá inteligence. V té výroční zprávě je uvedeno, že umělá inteligence bude používána nejenom, aby napomáhala vyšetřování, ale také na posílení naší prevence podvodů pro analýzu a pro zjišťování mezer v právu a v administrativní praxi. Můžete nám tedy říci, jak bude umělá inteligence používána na podporu práce OLAFu? A potom se zde uvádí, že není plně implementován systém zprávy případů a měl by být implementován do roku 2020, aspoň je tam ta naděje. A rok 2020 už končí téměř za měsíc, takže mohli bychom obdržet aktuální informace, kdy to tedy bude plně implementováno. A třetí otázka se týká šetření. Já jsem viděla, že 223 šetření bylo zahájeno v roce 2019 a 181 jich bylo uzavřeno. Společně s narůstajícím počtem probíhajících šetření ze 398 v roce 2015 na eh, přes 400 eh, v roce 2019 bude OLAF zvládat všechna tato šetření? Mohli byste podrobněji vysvětlit ten nárůst počtu narůstajících šetření, pokud jde o pracovníky EU? Jak to můžete vysvětlit? To je pro mě velice zvláštní, že je tady takový nárůst. Zásadní část práce OLAFu je navazovat na svá doporučení a sledovat jejich dodržování. Hovoří se tady o chybějících důkazech, proč nejsou ta doporučení dodržována. Může tedy s tím Olaf udělat něco více, jak posoudí, zda má nebo nemá dostatek důkazů. A moje poslední otázka se týká dozorčího výboru. Může to směřovat buď na generálního ředitele, tak na Jana Muldera, kterého zdravím ještě není konečná dohoda mezi dozorčím výborem a OLAFem o přístupu k dokumentům. Kdy můžeme očekávat tuto dohodu? To bychom rádi věděli. A velice děkuji a prosím, zůstaňte všichni v bezpečí. Mnohokrát děkuji, Martino. Já bych nyní chtěla dát slovo Vilemu Italovi, aby odpověděl Kateřině Kiniči a Martině Dlabajové. Děkuji, vidíme a slyšíme vás. Děkuji, paní předsedkyně. Byla zde řada otázek, takže se pokusím věnovat jim všem. V první řadě bych se chtěl připojit eh, eh, k té eh, vděčnosti, pokud jde o zpravodaje a paní předsedkyni. To vaše přispění eh, k tomu nařízení 883. Bylo to velice důležité a teď skutečně už se eh, blížíme k tomu, že eh, do konce roku by toto nové nařízení mohlo být platnosti. Pokud jde o tu přeshraniční organizovanou trestnou činnost, k tomu nyní dochází stále více. Je to už, jsou to ty přeshraniční případy, dochází k ním v řadě členských států a ten organizovaný zločin skutečně chytře využívá slabé stránky v členských státech a slabá místa, takže se musíme více zaměřovat na toto. A myslím si, že je to jedna záležitost, kterou řešíme společně s EPO. To je jeden z mnoha problémů, které řešíme společně. A myslím si, že je to velice důležité. A nyní, pokud jde o koordinaci a spolupráci s EPO, nyní právě dokončujeme náš pracovní způsob, naše pracovní nastavení. Už se blížíme dokončení, je tam ještě ješ jenom jeden otevřený bod, takže myslím, že to brzy uzavřeme. A pokud jde o životní prostředí, díky zelené dohodě jde více peněz do environmentálních projektů, takže vidíme tam i větší prostor pro podvodníky, protože ti vždycky jsou tam, kde jsou peníze. A ten příklad těch skleněných úhořů, to je skutečně velice speciální případ, ale ukazuje to, eh, jak rozšířené jsou takovéto environmentální podvody. A potom jsme řešili tu otázku toho plastového odpadu a tam už působí organizovaný zločin. Skupují plastový odpad a potom ho vyvážejí mimo Evropu a my potom nevíme, co se s těmi plasty stane. A také tady vidíme, že bychom se tím chtěli zabývat ještě více, ale v některých případech ty kriminální Bandy tady skupují eh, ten odpad a nejsou do toho zapojeny žádné prostředky EU, tak my nemáme ten mandát sledovat, co dělají, i když máme ty znalosti a tu možnost, ale nemáme ten mandát. Takže tam jsou eh, určité díry v tom environmentálním právu, pokud jde o, ty, o tyto trestné činy. A potom samozřejmě také otázky biodýzlu, bionafty. a také o dřevo z chráněných lesů celosvětově. Takže je to velké téma a narůstá to. Takže my se tomu věnujeme, ale musíme dělat mnohem více. Potom, pokud jde o otázky Martiny Dlabajové, umělá inteligence. To je skutečně důležité a my máme speciální projekt, abychom to ještě lépe rozvíjeli. A tady je důležité, abychom dostávali dostatek informací. A proto nyní procházíme veškeré služby a útvary a žádáme o přístup k jejich databázím, abychom získávali tyto informace. A potom budeme využívat umělou inteligenci, která nám bude poskytovat určitá upozornění, varování a my budeme moci ty ostatní útvary a služby upozornit, že tam mají nějaký problém. Ta práce ještě probíhá, ale už to využíváme a nyní jsme to používali například nyní u těch roušek, protože tam jsme viděli uh, řadu padělků, padělaných roušek, které se dostávaly do Evropské unie a tam jsme to využívali poměrně úspěšně byla tady také otázka na ten náš správní systém OCM. My jsme připravili plán na OCM, bylo to, mělo to být hotovo příští rok v únoru. a tam potom přejdeme do té fáze zprávy, která již nebude tak nákladná. Teď máme problém trochu dodržet ten časový rámec, protože zároveň musíme implementovat to nové nařízení 883, to pracovní uspořádání s EPO a s dozorčím výborem takže možná tam eh, bude nějaké drobné zdržení, ale žádné zásadní, takže by to mělo být připraveno na začátku příštího roku. Potom ty případy ta, ta naše kapacita v případě nárůstu případů, jak to budeme zvládat příští rok toto období bylo poměrně náročné. Pro OLAF máme méně pracovníků, protože příš, protože předáváme pracovníky eh, EPO letos a příští rok to bylo 9, příští rok 10 a potom 16. Takže máme méně zdrojů, ale přichází k nám více případů, více práce. A jsou tady další výzvy, jako je COVID a také tyto environmentální případy, podvody v oblasti potravin, všechny tyto věci najednou. Ale já jsem hrdý na mé pracovníky, skutečně pracují velmi tvrdě, někteří i o víkendu, všichni pracují dlouho a i v této obtížné situaci skutečně tvrdě pracují a dělají, co mohou. Jak jste viděli na těch příkladech, Můžeme být hrdí na ty výsledky, co OLAF dělá. Ale příští rok, když začneme spolupracovat s EPO, tak se musíme znovu podívat na to, jak budeme spolupracovat, jaké eh, zdroje má EPO, jaké máme my a jak můžeme dosáhnout co nejlepších výsledků. Potom nedostatek důkazů a přístup k dokumentům. Důležité je, že probíhá, probíhá diskuze eh, s těmi orgány činnými v trestním řízení na národní úrovni. Takže oni musí říci, že vidí nějaký nedostatek důkazů v našich doporučeních. Musí nám to dát vědět, ale já když jsem se s nimi setkal, s těmi žalobci, tak už eh, jsem to od nich neslyšel, že by tam nebyly dostatečné důkazy v našich doporučeních. Myslím, že naše zprávy a naše důkazy se hodně zlepšily a jsou velice užitečné pro ty vnitrostátní soudy. A potom přístup k dokumentům. Já bych chtěl poděkovat i dozorčímu výboru. Měli jsme velice konstruktivní a máme velice konstruktivní spolupráci v roce 2019 i nyní a dospěli jsme společně k dohodě, abychom měli určité uspořádání, určité pracovní postupy, vzájemné spolupráce a už jsme to poslali právní službě komise aby se k tomu vyjádřila, ale navzájem jsme se na tom shodli a dozorčí výbor může získávat veškeré informace, které potřebuje pro provádění své práce. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you very much, Vilejtele. Uh, Děkuji mnohokrát, uh, Itele, za vaše odpovědi. A teď bych ráda dala slovo Michelle Rivazi Domnívám se, že tady nemáme nikoho z ID, takže Michel Rivasi a po třech minutách dostane potom slovo Daniel Freud. Krásný dobrý den, pane generální řediteli Olafu. Já mám otázku, protože jsem si velice pozorně přečetla vaši výroční zprávu a čtu tady, že ve 28 vyšetřováních v nejrůznějších evropských institucích Olaf završil pouze dvě vyšetřování týkající se personálu Evropské komise v roce 2019. Čili mm, já bych se ráda zeptala na něco, co vyjevila nevládní organizace, eh, podle které je tady taková eh, Eh, otázka mm, důvěrnosti, eh, kterou komise nerespektuje. Eh, jak víte, bývalí funkcionáři Evropské unie se musí vyžádat povolení to je nějaký interní orgán, aby mohli vědět, že zda mohou přijmout povolání v nějaké jiné instituci dvě, dva roky po svém odchodu z Evropské instituce. Ale máme tady dva eh, jasné případy týkající se jednoho zaměstnance, eh, který pracoval na regulace telefonních trhů na Evrop, eh, v Evropské komise a bylo mu povoleno, aby pracoval jako lobista u Vodafonu. Jiný vysoce postavený zaměstnanec eh, z komise, který byl pověřen kybersekuritou, kyberbezpečností, promiňte, týkající se dezinformací, tak tři měsíce poté, co opustila komisi, komisi začala pracovat v lobbingu eh, a zastupuje Facebook. No tak mě něco takového nesmírně zaráží. Jak je možné, dostat toto umožnění pracovat pro lobbysty za vědomí toho, že je třeba zeptat se toho EPN, toho úřadu, který má dát tedy to povolení, když je tento konflikt naprosto zjevný. Včera jsem se dívala, bylo tady skoro tisíc žádostí týkající se lobbystů. Máme pouze šest, který, kteří tam byli připojeni na ten seznam. Já bych se ráda zeptala tady Olafu, zda máte možnost zahájit vyšetřování, co se týče těchto tvrzení, což jsou závažená obvinění konfliktu zájmu a e, rád bych se chtěla zeptat, zda systémovým e, způsobem k tomu přistoupíte, e, protože my se tady přeme o to, aby tady neexistovaly konflikty zájmů zaměstnanců, funkcionářů, komisařů, ale také lidí, kteří pracují pro evropské agentury ani aby vlastně nedošlo k konfliktu zájmu u lobbyistů. Můžete nějakým způsobem kontrolovat rozhodnutí té instituce, eh, která eh, dává tato povolení pracovat po opuštění komise jinde, eh, protože máme tady generální ředitele nebo ředitele jednotlivých oddělení, kteří se nepodřizují této kontroly a připojují se k lobbyistům. A Eh, to je velký problém přímo na komisi a já bych tedy ráda znala šíři tohoto problému. Eh, to je ten problém, který se nazývá problematika otáčivých dveří. A eh, Ráda bych věděla, jakým způsobem chcete tedy potvrdit věro, věrohodnost komise, když nechává své bývalé zaměstnance pracovat mezi lobbysty. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď je, mm, je na řadě Daniel Freund a poté mm, zástupce IT. Děkuji. Děkuji mnohokrát Vilemu, že je tady dnes s námi. Rád bych se vrátil k jedné otázce, která už tu zazněla. Já jsem tak trochu Eh, překvapen, jak je to možné po celá léta, eh, když děláte takto skvělou práci a když říkáte, že vaši zaměstnanci pracují prostě o víkendech přes čas, dávají veškerou svou energii, aby bojovali proti podvodům v evropském rozpočtu, ale eh, zvětšuje se počet toho, co vlastně, kde jsou obvinovány členské státy a kde dochází k obvinění ve členských státech. Mm, eh, a Bohužel eh, to trvá příliš dlouho a zhoršuje se to za poslední roky, alespoň co, mm, pokud se dívám na jednotlivá čísla, já se nejsem jist, zda tady je eh, nějaký nedostatek toho, že lidé eh, či zaměstnanci mezi sebou nedostatečně hovoří, či organizace. Může tam být několik málo příkladů, kde národní agentury nemají zájem aby pokračovali v případech, kterými, které vy nemůžete pokrýt. Zná komise tyto konkrétní případy? Je tady nějaká možnost, abychom jako členové výboru konce o tom mohli dovědět něco více? Protože pakliže Národní agentura v určitých případech či příslušný úřad nekontroluje a neobvinuje, eh, pak podle finančního nařízení by měla škrtnout či zastavit komise eh, ty granty a ne, aby prostě ty peníze se tam pořád dávaly dál eh, když se zbortil kontrolní mechanismus. Čili divím se, zda Eh, rád bych věděl, zda tady je něco, mm, když prostě nedochází k reakci ve členském státu nebo nedojde k obvinění ve členském státě, tak eh, jak by mohla komise reagovat? Děkuji. Děkuji ti mnohokrát, Danieli. Eh, toto je velký problém, který zná Vite už dlouhou dobu. Milý Vite, chtěl by si, si hned teď vzít slovo po Danielovi a Michel? chvíle. A teď už se vidíme i slyšíme. Dobře, děkuji. Nejprve eh, co se týče toho problému těch otáčivých dveří, já vím, jak politicky žhavé je toto téma, ale Oláfu nepřísluší, aby to komentoval. Jsou to pravidla komise a opatření komise. To prostě nepřísluší nám, abychom to komentovali. Eh, eh, my eh, a teď Danielovi, máte naprostou pravdu. Naprosto souhlasím s tím, jak vidíte tento problém je to 39% a někdy některé členské státy říkají, že možná mají o 10% více, potom zase třeba říkají, že mají dobré výsledky, i když já se nedomnívám, pro mě to nejsou tedy dobré výsledky, když 100 procent případů není eh, dále vyšetřováno. Eh, či žalováno. A pro nás je to frustrující, když máme nějaký dobrý, solidní případ a pak vidíme, že se vůbec nic neděje. Už jsme o tom diskutovali, my nemáme ten mandát. Náš mandát je eh, prostě uzavřít případ a zaslat ho nezávislému úřadu žalobce v příslušném státě. A teď bych se rád zmínil s tím, že já bych chtěl mít velice úzký vztah k úřadu Evropského veřejného žalobce. Už jsme Eh, už jsem také měl eh, jednání a spojil jsem se s maďarským žalobcem, abychom eh, měli nějaké kontaktní body. A já bych chtěl vyzvat všechny členské státy, nejenom Maďarsko, aby se podívali na všechny případy. Když se podíváme, my potřebujeme vědět případ od případu, co vězí za tím, že, nejsou, eh, že není dále vedeno jejich vyšetřování nebo že nedošlo k obvinění. A, ale eh, byl tady jeden důležitý případ, který má sekretariát kontu. My jsme to zaslali eh, úřadu maďarského žalobce v Maďarsku a teď tam došlo k rozhodnutí, že dojde k obvinění. Eh, dokonce i když, eh, no vím, že jeden případ nestačí, ale i když aspoň jeden je už dobrý krok. Někdy, ať už my děláme cokoliv, možná, že nemáme dostatečný mandát, abychom mohli zlepšit tuto situaci. Ale to, co vy jste dělali do posud, že jste nám dávali aspoň politickou podporu a mm, viděli jsme, že obvinování v členských státech či žalování je příliš slabé. E, e, my můžeme mm, se omezit pouze na náš vlastní mandát, při, e, prostě poukázat to národním administrativám a vy nás můžete podporovat politicky což je často, abych byl upřímný, velmi, velmi ku pomoci. Děkuji mnohokrát, Dile. A teď Pan Joachim Kus, máte slovo. Ano, slyšíte mě? Děkuji mnohokrát, eh, že jste mě tam ještě vsunuli. Eh, děkuji mnohokrát tedy. A dovolte, abych velice srdečně poděkoval panu Itelemu za eh, potvrzení toho, co už jsem říkal v minulém roce, nebo co už jsem viděl v minulém roce ve minulé zprávě. Olaf se zlepšil v roce 2019 a z mého pohledu došlo k dobře kondo, konzolidované cestě e, a také vítám ty změny v organizaci, ale navzdory veškerému úspěchu se tady naráží na limity, na meze. A vidím tady ten problém, o kterém už se zmínil pan Itele. Není možné dále pokračovat tuto, v této dobré práci, když, se, když musí člověk se zbavit 45 lidí není možné, když není podporován od příslušných vnitrostátních agentur či organizací nebo úřadů, když potom tam nedochází k pokračování v tom vyšetřování. To prostě není možné. A další bod, který vidím, a to už tady taky zaznělo, že přístup k databázím a k programům v terénu nebo pro eh, možnost hledat a nalézat věci i k tomu dochází jenom v omezené míře. Prostě Olaf nemá v neomezené míře přístup k těmto programům a to prostě nemůže být. Já bych chtěl dodat odvahu panu Vitelům, aby skutečně dělal všechno, co je v jeho silách i aby se obracel na parlament na nás, abychom my mohli být aktivnější a mohli mu po případě připravit cestu, prostě cokoliv, co můžeme udělat pro to, abychom usnadnili Olafu tu jeho nesnadnou, ale velice významnou významnou práci. A ještě jednou eh, tedy opakuji, prosím pěkně, pane Vitele, vyřiďte vašim pracovníkům velký díl i z našeho výboru, že v těchto obtížných dobách děláte tak dobrou práci. Hm, kdybychom teď byli společně v plénu, nebo na zasedání, tak bychom vám teď jistě všichni zatleskali. To teď možné není, ale e, buďte ujištěn v tom, že to činíme. Děkuji vám ještě jednou za to výbornou práci, kterou děláte. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Kůsi. A ještě jednou také předáváme e, tento dík panu Vilemu Itelemu. Mr. Kush was right. They asked ano, pan Kus měl velkou pravdu. E, jsou samozřejmě limity, co můžeme dělat. Děláme, co můžeme v kontextu našeho mandátu. Velmi důležitý je přístup k databázím a vy v současnosti budete rozhodovat, co dělat e, s plánem pro oživení, s balíčkem oživení. A to je velmi důležité. Jde o opravdu spoustu peněz. A e, to, aby e, členské státy e, měly informace o konečných vlastnících a my jsme museli o tento přístup žádat, tak to je Mm, problém. My potřebujeme přístup k těmto informacím pro naše vyšetřování. A stejně tak potřebují tento přístup eh, další evropské orgány a služby. Je tedy opravdu zásadní pro naši práci, abychom tento přístup měli. To máte velikou pravdu. Já vám děkuji za vaše laskavá slova. Rozhodně eh, vzkážu vaší podporu svému týmu. Děkuji mnohokrát, pane Itele. Myslím, že za EKR nemáme nikoho, kdo se hlásil o slovo. Pokud nakonec ano, tak nás prosím kontaktujte. Stejně to platí za GUE. Pokud se někdo chce přihlásit o slovo, kontaktujte nás. Pak tady máme uh, Marian Marinesku. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Moc rád vás vidím. Mám jen velmi rychlou otázku. Už byla zodpovězena celá řada jiných otázek. Chci vědět, kolik peněz eh, z těch doporučených sum k návratu bylo skutečně navráceno od roku 2015. A bohužel vypadl zvuk. We lost Marian, one moment. We try to re... Obávám se, že nám Marian vypadl. Zkusíme se znovu připojit. Okay, he's disconnected at the moment, but... Dobře, zdá se, že je odpojený, ale myslím, že ta otázka snad byla srozumitelná, tedy kolik peněz bylo doopravdy navráceno. Pane Itele, Mohl byste nám na to prosím odpovědět? Ano, paní předsedkyně? Já jsem tedy slyšel tu otázku. Tohle číslo nemáme, protože opět my ty peníze nenavracíme. Řeší to jiné služby a členské státy. A my tedy nevíme to přesné číslo. Co je ale důležité? Já jsem vytvořil monitorovací pracovní skupinu. Ta eh, se teď dívá pět let do minulosti a snaží se toto eh, číslo vytvořit eh, ve spolupráci s jinými službami. Snaží se tedy na to přijít. Není to jednoduché, někdy došlo k bankrotu firem, Eh, některé členské státy eh, zde eh, změnily své postupy, takže je tady spousta technických otázek. Já jsem řešil předsednictv, s předsednictvem korporátní zprávy, že jim toto budu prezentovat v listopadu. Teď se to posunulo na leden a následně vás informuji, až budeme mít ty přesné částky až případně budeme eh, lépe rozumět tomu, jak to navracení opravdu funguje. Myslím, že tohle je důležité i pro občany, protože eh, jinak vlastně se nám těžko dělají doporučení, když vlastně nevíme, kolik peněz se navrací. Jak se ale ptal uh, Marian Marinescu, uh, já bych, jestli dovolíte, mu chtěl ještě velmi poděkovat za jeho výbornou práci na přeskumu nařízení. Nebylo to vždy jednoduchá spolupráce, ale odvedl jste opravdu výbornou práci a jsem velmi rád, že EPP má takový přehled o všech podrobnostech. Nám se ten kompromis velice líbí, takže moc děkujeme. Děkujeme, pane Itele. Myslím, že by bylo velmi zajímavé, aby výbor kont dostal informace e, o tom, kolik peněz se skutečně navrátilo, takže my se budeme snažit to zjistit například od komise. Uvidíme, jak úspěšní v tom budeme. Znovu vidím, že se tady hlásí Katerina Kiniči za SAD. Chcete eh, tedy druhý příspěvek? No, Mrs. Chinichi, if you would like to take the floor. Paní Kiniči, Jestli se chcete přihlásit o slovo, zmáčkněte prosím tlačítko Speak. Now, Katarina, would you like to take the floor second? Tak, Katarino, chcete se znovu přihlásit? Mám vás tady po druhé. Ano, děkuji, Moniko. Eh, děkuji mnohokrát za tuto příležitost eh, se zeptat po druhé. Chci se ještě vrátit k otázce eh, zaměstnanců a vyšetřování zaměstnanců. Už jsme to řešili, ale já mám otázku na něco trochu jiného. Konkrétně se chci otázat pana Muldera. Proč jste eh, řešili pouze konkrétní období? Možná mi můžete něco víc říct i o výsledcích, ale zajímalo mě, jestli byste třeba v příští zprávě nemohli řešit nějaké aktuálnější případy. To by nám totiž pomohlo opravdu pochopit eh, současné problémy a rychle na ně reagovat. Myslím také, že potřebujeme aktuálnější vyšetřování tohoto typu abychom zajistili, že máme relevantnější výsledky pro současnou práci OLAFu a pro možnou práci našeho výboru. Takže jestli byste mě o tomhle mohl informovat a o tom, jestli by tato studie mohla vzniknout v blízké budoucnosti. Katarína a teď dávám slovo Janu Moldarové. pak. Jan? Jane, slyšíte nás? Ah, now we can... Výborně, teď vás vidíme, snad vás i uslyšíme. Halo? Tak bohužel bylo připojení přerušeno. Eh, já chci říci, že eh, naše práce na zprávě, kterou zmínila paní Činiči, E, skutečně trochu neaktuální a je to kvůli nedostatečným zdrojům v sekretariátu. Myslím, že její návrh je ale velmi dobrý. Její otázku prodiskutujeme e, na příští schůzi dozorčího výboru. Já se rozhodně budu snažit o e, to, abychom proskoumali práci OLAFu v aktuálnějším období a abychom se podívali na to, proč byly odmítnuty aktuálnější případy. Děkuji za váš návrh. Já doufám, že vám brzy dám pozitivní odpověď, ale musím to prodebatovat s kolegy. Děkuji mnohokrát, Jane, za vaši odpověď. A teď eh, dám slovo Katalin Če a pak Lefteris Christoforu. Ano, děkuji mnohokrát, Moniko. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Děkuji mnohokrát našim skvělým řečníkům. Jsem velmi ráda, že se několikrát e, zmínilo, e, že veřejné zakázky mohou vést k tajným smlouvám a k podvodům a jak proti tomu bojujeme. Pane Italo, já mám několik otázek. Zmínil jste, že je důležité eh, zvyšovat míru obvinění na základě doporučení OLAFu, a to především v zemích, které se nepřipojily k EPO. Zmínil jste svou návštěvu v Maďarsku a vaši debatu s veřejným žalobcem Poltem. Zajímalo by mě, jaké byly výsledky této návštěvy a jaké problémy jste našli, které tedy brání té lepší míře obvinění. Jsem velmi ráda, že došlo k pokroku, ale zajímalo by mě, jaké klíčové problémy jste objevili. Další otázka na téma, jak ehm, se přesně plánujete více soustředit na členské státy, které nejsou součástí EPO? Pomohla tedy restrukturalizace OLAFu, aby vaše agentura byla efektivnější, nebo stále potřebujete více zdrojů, abyste se dokázali na tyto země aktivněji soustředit? A na jaké oblasti se plánujete soustředit? A další otázka. Eh, I jiní kolegové zmínili eh, Next Generation EU a také VFR. A v tomto kontextu samozřejmě potřebujeme, aby každé euro pomohlo obnově naší ekonomiky ale zajímalo by mě, jestli OLAF, vzhledem k svému současnému rozpočtu a počtu zaměstnanců, bude schopen plně vyšetřit uh, ty uh, oblasti nových rozpočtových položek. A zajímalo by mě, jestli uh, dojde k nějakému zvýšení zdrojů pro OLAF. A pak mám také otázku na pana Marinesku a paní Holmarie která, co se tedy týče těch navrácených peněz na základě eh, doporučení OLAFu. Zajímalo by mě, paní předsedkyně, jestli o tomto eh, komise už třeba ví a jestli ta pracovní skupina bude řešit i eh, navrácené částky. Zajímalo by mě, jestli to bude přístupné a jestli by to v budoucnosti mohlo být součástí zpráv OLAFu. A také, jestli by komise mohla tyto informace sdílet s námi. Moc bychom to ocenili. Děkuji. Výborně, Katalin. A nejprve bych chtěla dát slovo Lefterisu Christoforu a potom opět panu Italovi. Lefterisi. Skvělé, vítejte. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. My jsme si skutečně prostudovali všech 55 stránek té zprávy výroční za rok 2019, ale vyslechl jsem si také velice pečlivě oba řečníky. Musím říci, že při studiu té zprávy u mě také vyvstalo několik připomínek a otázek. Pan Itele opravdu vyjasnil některé věci svými komentáři a umožnil produktní, produktivní diskuzi a umožnil, abychom dospěli k určitým závěrům. Pokud jde o otázku, k čemu by došlo, pokud by OLAF neexistoval, pro mě je ta odpověď jasná. Měli bychom skandály v milionech, protože úkolem OLAFu není jenom řešit ty případy, kde dochází k nějakým skandálům, ale i tomu předcházet, a to je ještě důležitější, než potom řešit dodatečně nějaké případy, protože nejlepší způsob, jak bojovat proti podvodům, je jim předcházet. Takže ta data jsou skutečně působivá. Olafu se podařilo uzavřít 180 případů a získat zpět polovinu půl miliardy a zahájit více než 300 dalších. Takže každý rok jde o, dejme tomu, 500 miliard o jejich kontrolu a skutečně mají velmi málo pracovníků. Já bych chtěl požádat o porovnání počtu a rozpočtu. Například na Kypru máme rozpočet asi 1 milion a pracovníků máme asi polovinu než Olaf, ale Olaf musí kontrolovat rozpočet, který je 50krát větší. Uh, a další věc, která je důležitá, je, že ten fond na podporu oživení Next Generation EU, jak tam bude Olaf schopen to kontrolovat. Chtěl bych požádat náš výbor, abychom se tomuto věnovali a potřebujeme skutečně OLAF, který potřebuje více pracovníků protože to také je něco, co odradí lidi, kteří uvažují o tom, že by nějak spronevěřili prostředky EU, pokud OLAF bude mít k dispozici více lidských a dalších zdrojů. Takže myslím, že s 389 lidmi není možné za těchto podmínek auditovat celý tento rozpočet. Já už jsem to srovnal s mou zemí a každý si to může srovnat se svou zemí. Další věc, finanční zdroje nemůžete mít nezávislý auditní orgán, který má bojovat proti podvodům a, a všem těm eh, dalším věcem, které se dějí z prostředky bez nezávislosti, aby Olaf mohl dělat svou práci a být strážcem prostředků evropských daňových poplatníků, tak aby ti evropští daňoví poplatníci cítili, že jsou jejich peníze chráněny, tak Olaf musí být skutečně naprosto finančně nezávislý a myslím, že každé euro investované do Olafu je skutečně ta nejlepší investice, protože je zno, znásobena. My hovoříme o 50 milionech v roce 2019 a přitom jsme získali 500 miliard eur. A samotná přítomnost OLAFu ještě i vlastně předchází ztrátě mnoha dalších milionů a miliard eur. Takže my potřebujeme skutečně podporovat tuto instituci. Všichni chceme, aby se OLAF posunul dále v budoucnu a chtěli bychom, aby měl dostatečné zdroje. Takže bych chtěl požádat náš výbor a také komisi nebo zeptat se, eh, co se bude dít s tím fondem na podporu oživení. Bude to OLAF zvládat a bude finančně nezávislý? Ano, už se blížím k závěru. Ti podvodníci již eh, pokročili v technologické oblasti, takže skutečně OLAF potřebuje veškerou podporu, aby mohl provádět svou práci a chci poblahopřát pracovníkům a panu řediteli. Děkuji za vaše velice angažované vyjádření k práci Olafu. Chtěl bych požádat panu Itele, aby odpověděl dvěma posledním řečníkům. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, v první řadě Katalin se ptala, co jsme projednávali v Maďarsku. To Maďarsko to byl jenom příklad. My jsme projeli všechny členské státy. Já jsem se setkal se všemi státními zástupci. A bohužel ale tuto práci přerušila pandemie koronaviru, tu práci, kterou provádím v členských státech. Ale je důležité se s nimi bavit tváří v tvář, pokud mají nějakou kritiku, na naše doporučení. To je také důležité, abychom to mohli zlepšit. Ale také zároveň musíme vědět, proč nestíhají případy, když tam máme dobře vyšetřený případ. A proto jsme se rozhodli na společné a dohodli na společném eh, způsobu práce a také jsme jim poskytli kontaktní osoby, takže vědí přesně, komu mají zavolat. Uh, a stejné je to i z naší strany. Takže tak to probíhá spolupráce s členskými státy. A samozřejmě, já jsem říkal, že je důležité zaměřovat se obzvláště na ty zámě mimo EPO. Musíme s nimi pracovat, pokračovat v té práci, tak jak probíhala v minulosti. Uh, ale musíme se tedy zaměřit obzvláště na tyto země, jak to tam můžeme zlepšit. A bylo zmíněno také to, že díky zelené dohodě máme více peněz v těch environmentálních záležitostech, také narůstají podvody v oblasti potravin, takže na to se musíme také více zaměřovat i v jiných členských státech, ale samozřejmě i v těch členských státech, které jsou mimo EPO. A potom se také musíme věnovat těm přeshraničním případům, jak tam můžeme spolupracovat s EPO, jak můžeme toto řešit. Tam spolupracujeme především se zeměmi mimo EPO, takže tato spolupráce je velice důležitá. A pokud šlo o počet pracovníků nebo stav pracovníků, jak jsem říkal minule, já si nestěžuji, chtěl bych si stěžovat, když vidím, jak, lid, jak moc práce lidé mají, ale ještě předtím, než jsem přišel do tohoto úřadu, tak již bylo stanoveno nebo rozhodnuto, že musíme dát těch 45 pracovníků EPO, takže se podle toho musíme zařídit. A ta otázka pana Kristoforu na to na to oživení, pod, na podporu oživení. Tam samozřejmě to je v hledáčku podvodníků. My monitorujeme s EPO tu naši spolupráci, nebo budeme monitorovat po šesti měsících, kolik kdo má práce a jak, jak kolik kdo potřebuje pracovníků a jak nejlépe spolupracovat. Je pravda, že když investujete jedno euro do OLAFu, tak získáte tři eura zpět. To vychází z toho, když se na to podíváte, kolik jsme doporučili ke zpětnému získání, kolik peněz ke zpětnému získání do rozpočtu EU. Tím jsem se, myslím, vyjádřil těm otázkám. Mnohokrát děkuji a nyní další je Tamáš Dojč a potom Maria Grapíny. Hi, Tamáš. Zdravím, Tamáši. Já jsem velice rád, že se k vám dnes mohu připojit a samozřejmě by bylo mnohem lepší, kdybych zde mohl být osobně. Ale kvůli pandemii jsme nuceni se připojit vzdáleně. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Italovi za tu prezentaci výroční zprávy OLAFu. Také bych chtěl poděkovat za tu prezentaci a za všechny ty podrobné odpovědi na otázky. Výbor KONT v předchozích případech měl několika hodinová zasedání a neobdrželi jsme žádné odpovědi od předchozího ředitele, takže bych chtěl poděkovat za tu změnu této situace. Chtěl bych se připojit k tomu, co říkali poslanci EPP Nyní je to mnohem organizovanější a efektivnější pod vedením pana Itala. A myslím, že tato dobrá práce se odráží i v těch výsledcích v té výroční zprávě za rok 2019. Já bych chtěl zmínit několik bodů. V první řadě bych chtěl zdůraznit význam úzké spolupráce mezi OLAFem a vnitrostátními orgány. Není přijatelné, abychom měli situaci, kde ta doporučení jsou pouze přijata v míře 39% těmi vnitrostátními orgány. Dnes bylo zmíněno Maďarsko a pan Itale zmínil, že to je jenom schoda okolností, že zmínil zrovna Maďarsko, ale je dobře, že ho zmínil protože naše míra je 47%, což je skoro o 10% vyšší než průměr na úrovni EU. Já souhlasím, že tato míra je dobrá ve srovnání s průměrem EU v předchozím roce. V roce 2018 to bylo 45 takže tam došlo k nárůstu mezi lety 2018 a 2019 v Maďarsku. Druhý bod, který bych chtěl zmínit, chtěl bych se vás zeptat, když se podíváte na ty každoroční finanční korekce? Je tam nějaká možnost na konkrétní rok nebo konkrétní pětileté období se podívat na ty doporučené korekce? K jakým projektům se to vlastně vztahuje? My máme v Maďarsku velmi vysokou míru těch korekcí, protože před rokem 2010 jsme měli velice významný projekt. Byla to linka metra 4 v Budapešti, stálo to půl miliard, 500 miliard eur a bylo to pod zprávou levicové vlády. A já bych chtěl zmínit ještě další věc. Orgány EU také používají prostředky EU a na tyto prostředky je také třeba, aby se OLAF zaměřil. Nesmí tady docházet eh, k žádné korupci nebo k žádným podvodům. Mnohokrát děkuji Tamaši a nyní Maria Grapíny. A potom Ramonas. Je to v pořádku? Ano, slyšíme a vidíme vás. Mnohokrát děkuji, velice ráda vás vidím, Moniko. Mrzí mě, že nemůžeme přímo spolupracovat. Děkuji také panu generálnímu řediteli za tuto prezentaci. Měla bych několik drobných připomínek. Byly zde problémy s podvody a s těmi cenami a s veřejnými zakázkami. Já jsem se také angažovala v této oblasti, obzvláště v tom důležitém textilním odvětvím. Pane generální řediteli, já bych se chtěla na vás přímo obrátit, protože my jako poslanci bychom měli požadovat určité změny ze strany komise. V první řadě, pokud jde o padělání produktů, tam si myslím, že asi je nemůžeme úplně vymítit, ale můžeme dělat něco proti podělání, padělání v oblasti celní unie, když bychom měli stejné prověřovací, testovací mechanismy, aby se produkty dostávaly na vnitřní trh. Pochází to většinou ze třetích zemí. Neříkám, že nedochází k padělkům i v rámci jednotného trhu, ale myslím, že především v textilním odvětví pocházejí ty padělky především ze třetích zemí. A dále pokud je o podhodnocené ceny. Já jsem tehdy vznesla požadavek nebo žádost, když jsme ještě nebyli v EU nebo jsme právě přistupovali, tak jsem se zasadila za to, abychom dávali pozor i na vnitřním trhu na to, aby tam nedocházelo k žádným problémům, pokud jde o fungování vnitřního trhu. Tak jak to vypadá s podhodnocováním cen? U každého produktu je to více či méně složité. Um, například může existovat nějaká minimální cena a někdy vidím ceny u produktů z Číny, které jsou příliš nízké. A pokud jde o Rumunsko, tak se chci zeptat, i v posledním legislativním období jsem se tomu již věnovala. Zda nemáte ten názor, že ta směrnice o zadávání veřejných zakázek je příliš slabá. V členských státech může docházet k podvodům, ale i i přes hraničním zadávání zakázek, že jsou ty ceny například uměle nadsazovány. Jak je možné to upravovat nebo napravovat, protože tam vlastně ty výdaje jsou uměle. Děkuji za otázky. Ramona? Ramono? Slyšíte mě? Ano. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát za zorganizování našeho setkání a chci, chci také poděkovat panu Itelmu za jeho zprávu a za jeho výbornou práci pro instituce. Mám dva typy otázek. Ta první skupina se eh, týče mm, eh, těch případů, které jsme viděli týkající se toho textilního podvodu v textilním průmyslu. A to je ten trend, který jste také odhalil ve své, co se zveřejnil ve vaší zprávě. A potom to, co se týče vývozu plastového odpadu, kdy eh, byla snaha získávat přístup k fondům Evropské unie a já jsem slyšela jméno mé země jako příklad eh, kde dochází k podvodům a praním špinavých peněz a to je obavy vzbuzující a něco se tedy musí udělat. Co se týče podvodů v souvislosti s ochranou životního prostředí, to je ještě více obavy vzbuzujících. E, v případě Rumunska, jak jste řekl, diskutujeme o dodávkách vody a o infrastrukturách na čištění vody. To je tedy velice závažná věc. Za prvé domníváte se, zvažujete zcela konkrétní diskuse s agenturami, s EP, po s komisí, aby se našla nějaká strategická cesta, kterou by mohli všichni společně udělat, protože já velice lituji toho, že vidím mou zemi dávanou jako příklad, kde dochází k podvodům. Druhá otázka se týká obžalování či obvinění. Follow-up. Jak to můžeme dělat lépe? Neměl, nemohl by Olaf být do toho více zapojen? Jakým způsobem by se tady dalo lépe pokračovat? Dám vám práci v Rumunsku. Tady máme 46%, 46% tedy suma, kdy dochází k obžalovávání či k obvinování, k obvinění, pardon. A možná, že tady máme systemický problém, ale mm, eh, je třeba, eh, abychom podnikali opatrně, pečlivě tedy další kroky a jakým způsobem to můžeme dělat, tak, abychom byli efektivnější, účinnější a jak můžeme vyvíjet větší tlak na členské státy, když nedělají to, co by dělat měli. Je Znovu vám děkuji za vaši práci a děkuji vám i za vaši trpělivost. Děkuji. A eh, teď má slovo Saněla Pinědoli a potom dostane na závěr ještě slovo Vite, Pitele. A kdyby chtěla něco ještě paní, říci paní Stronikovská, ale nejprve má slovo Sabrina. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Za prvé tedy chci poděkovat Olafu za výbornou práci, jak důležité je, je podporovat a je také třeba, aby dostali možnost navýšit personál, protože je důležité, aby ty peníze šly do lepšího vybavení a rozšíření personálu než eh, aby byly zneužívány. Jak to vypadá s podvody a značkami? Eh, nebo padělání značek. A ještě jednou eh, bych ráda řekla, jak důležité je se k těm penězům znovu dostat, dostat zpátky ty peníze, které byly zpronevěřeny, Protože když ty peníze se nedostanou zpátky, no tak tady to nemá žádný odstrašující účinek. Děkuji velice srdečně, Sabrino. A teď mi bylo řečeno, že tlumočníci budou tlumočit ještě 10 minut navíc, takže za, na posledních 10, 7 minut ještě dám raději slovo Vile Itelemu. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, budu stručný, tak aby zbyl čas také na příspěch pana Muldera. To, co řekl pan Dojč, ano, my už se spolupracujeme se všemi členskými státy i s příslušnými úřady v Maďarsku a v Maďarsku máme 47, 47% průměr v obvinování, ale já si myslím, že bychom se měli více blížit k těm 100%. Některé členské státy jsou lepší než jiné, ale normálně ta čísla nejsou dostatečně dobrá. Co se týče toho, kolik peněz se to týká, V Maďarsku máme vysoká čísla, ale je to za pětileté období. V roce 2019 mm, to tady eh, nebylo tak vysoké, ale bylo to vysoké v předešlých letech. Možná, že to jsou dva případy, či jeden, kdy došlo k, eh, k tomu, že peníze Eh, se mohli získat zpět. Jak tomu mám eh, slide, ale je mi líto, že ho nemůžete vidět, ale, protože tam byly přesně udána čísla za jednotlivá členská, členské státy. Eh, Maďarsko nebylo žádnou výjimkou v roce 2019. K paní Kopeníry. Tato fixní cena za dovoz, to je zajímavá diskuze. Já Osobně si myslím, že by to pomohlo, ale je to velice politická záležitost a víte, že politika není jaksi v našich rukou. Ale diskutujeme se členskými státy tuto problematiku a samozřejmě vyšetřujeme hlavně to podhodnocování A teď jako reakci k paní Romaně Strokariu. Ano, e, podvody e, v, životní, v životním prostředí nebo s ochranou životního prostředí. My tady nejsme proto, abychom jmenovali a žalovali kohokoliv, ale tento případ se stal v Rumunsku. My jsme jenom dali příklad toho, že se to stalo v Rumunsku. Mm, e, a, a protože se to neděje jenom v Rumunsku, podobné věci se dějí i v jiných členských státech. Čili Objevuje se to hodně a proto jsme tady chtěli dát aspoň příklad těchto podvodů v oblasti zneužívání grantů v ochraně životního prostředí. Máte naprostou pravdu, není to jenom otázka toho, že je třeba získat zpět peníze, ale je třeba také dbát na bezpečnost našich občanů a na čistotu životního prostředí. Celá řada členských států dává více a více peněz do environmentálních ekologických projektů. A my to sledujeme, i když je to trochu nová oblast. Zatím jsme neměli ještě příliš mnoho případů eh, v této oblasti, musíme na to tedy soustředit se nyní. A myslím, že snad tady můžu skončit. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, vylejtele. Domnívám se, že se na to blíže podíváme na tuto záležitost těch případů, ve kterých členské státy se odhalením OLAFu dále nevěnovaly. A budeme zkoumat, proč, z jakých důvodů, protože tady budou různé důvody a ty různé důvody musíme odhalit a také se pobavit o tom, jak je řešit. A teď Jan Mulder. Zdali nás tedy slyší. Jané? Děkuji mnohokrát za tuto diskusi dnešního odpoledne. Dávalo, dala nám to skutečně nové náměty, De, taky chci poděkovat za návrhy paní Čineči. Na to jistě navážeme a já bych rád povzbudil všechny naše členy, mají li jakékoliv návrhy na nás, na členy dohlížecího či kontrolního výboru, bylo by to velice vítané. Rádi se na to podíváme. Myslím si, že by to bylo velice dobré. Děkuji vám mnohokrát za tuto diskusi a doufám, že bude pokračovat v dobré spolupráci i do budoucna. Děkuji mnohokrát, Jané. Eh, doufám, že vás budu moci jednoho dne uvidět i fyzicky a nikoli pouze eh, na online vysílání. Děkuji vám za výbornou práci vašeho kontrolního výboru. A teď chtěla ještě paní Stranikovská něco říci. Chcete se chopit slova? Takže tlumočníci se omlouvají, ale bohužel již nemohou pokračovat dále v tlumočení, protože mají jiné povinnosti. Děkujeme. You have the floor.